Takže kolegové, zahajujeme jednání. A první bod je prohlášení komise o balení farmaceutických výrobků a léků. Komise, máte slovo. Vielen Dank, Frau Předsedkyně, vážené dámy a pánové, návrhy